to můžeme dělat také v postokholmském kontextu a těším se na spolupráci s výborem Libe. Děkuji vám, paní komisařko. Končíme rozpravu k tomuto tématu a hlasování návrhu usnesení proběhne zítra ve 12 hodin. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a tím je otázka k ústnímu zodpovězení, která se týká budoucnosti evropského hospodářského prostoru. Jakožto autor této otázky má nyní slovo pan Koferaty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, paní komisařko. Věci, které zde předkládám, se týkají budoucnosti evropského hospodářského prostoru tedy možnosti v rámci této struktury korigovat jistá omezení, tak aby se tato struktura nově nastartovala, kolegové, i vy jistě víte, že smlouva o EHP je z roku 1994, to už je již dlouhá doba. Tato smlouva umožňuje svobodný obchod, volný obchod mezi Evropskou unii a dalšími zeměmi. Eh, třetí země takto mají svobodný přístup do vnitřního trhu Evropské unie, aniž by byly členy Evropské unie. Nyní tady máme možnost analyzovat dopady dohody o EHP a pak je zde tedy zájem menších evropských zemí Monako, San Marino a další, které si přejí posílit své vztahy s Evropskou unii. Jsou to malé země, ale mají zájem. Chtějí se budoucnu účastnit na systému Evropské unie, to znamená účastnit se jejich struktur a rovněž institucionální dimenze Evropské unie. Jakým způsobem toto můžeme realizovat? Komise má dvě možnosti. Jednak může vytvořit rámcovou dohodu o přidružení eh, mezi těmito zeměmi a Evropskou unii. A druhá možnost je, že by tyto tři malé země které eh, vstoupily přímo do EHP. A pak zde máme ještě další zemi výjimečnou, to je Švýcarsko. To je jediná země, která momentálně je členem zóny volného obchodu, která ale nikdy formálně do EHP nevstoupila. Důvody znáte. Bylo to odmítnutí vstupu do EHP v rámci referenda. Švýcarští občané se vyslovili proti. My nyní máme zájem na tom, abychom veškeré tyto struktury uspořádali tak, aby eh, fungování těch struktur bylo efektivnější pro občany Evropské unie i pro občany třetích zemí. Jakou cestu ovšem zvolíme, například u Švýcarska? Si chceme zachovat dobré vztahy, které se vytvářely pomocí bilaterálních dohod. Máme více než 120 specifických bilaterálních dohod se Švýcarskem. Takže mnoho otázek v zásadě mají pouze retorickou povahu. Ptáme se, zda si komise nemyslí, že nyní přišel vhodný okamžik pro to, aby se prověřila funkce EHP a jeho institucí, protože eh, eh, od roku 1994 uběhlo již více než téměř 20 let. Máme pozitivní zkušenosti s tímto nebo vidíme nějaká omezení? Těchto 20 let bylo naplněno důležitými událostmi, z čehož můžeme vyvodit závěr v tom smyslu, že by bylo možná dobré revidovat dohodu o EHP, vnést no- nový život, posílit ji o nové členské státy. Takže to, to jsou podle našeho názoru ty dvě možnosti, které máme. Je důležité, aby evropský hospodářský prostor, který eh, je starý již 20 let, byl nějakým způsobem oživen, obnoven. A ještě jedna otázka, která se pojí s tímto tématem, je to tady otázka na komisi. Zvažuje komise, jaký vliv by mělo možné rozšíření dohody o EHP o ty tři země, které jsem zmiňoval, na fungování vnitřního trhu. Tyto tři země by mohly pomocí tohoto nástroje mít úzký vztah s Evropskou unii. Zóna volného obchodu je Švice. Stará, pokud to můžeme takto nazvat, ale to přeci neznamená, že by neměla existovat i nadále. Chceme si zachovat náš zvláštní vztah s Švýcarskem, ale chceme se zároveň soustředit na EHP. Chceme ho aktualizovat a pozměnit na základě zkušeností, které jsme nazbírali. Chceme ho pozměnit tak, například, aby eh, tam mohla právě být i Andora, Monako a San Marino, tak aby tyto země se ještě nadále více přibližovaly Evropské unii. A myslím si, že my máme své preference, ale rádi bychom si vyslechli váš názor, paní komisařko. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci. Odpovím na otázky postupně. Jak víte, Evrop, Dohoda o evropském hospodářském prostoru byla uzavřena již před 20 lety a to za okolností velmi odlišných od těch dnešních. A smluvní strany si dobře uvědomují, mění si se prostředí a proto vítáme přeskum fungování dohody, tak jak ji vydalo Lichtensteinsko, Norsko a komu eh, a mm, komise v prosinci loňského roku. Eh, docházíme k závěru, že obecně dohoda funguje uspokojivě. Vítáme úsilí ze strany eh, tří států e EHPFTA snížit počet nedořešených právních aktů, které dosud nebyly zakomponovány do dohody, ale také vnímáme, že ta musí být vnímána jako priorita. Principy homogenity a právní jistoty zajišťují efektivnost, trvalou udržitelnost a nakonec také důvěryhodnost jednotného trhu. A to musí vést úsilí všech zainteresovaných stran. Přesun pravomocí na agentury na straně EU se musí odrazit také ve fungování dohody o e EHP a musí zajistit, abychom se vyhnuli nerovnováhám. Právní akty ustavující zmíněné orgány definují také participaci pro třetí státy, včetně státu EHP, EFTA eh, a to ať už jde o pozorovatele nebo plnoprávné členy bez hlasovacího práva. Hledání náležitých eh, řešení například ve finančních službách představuje opravdu velký úkol, pokud by se eh, pravomoci předávaly Evropskému dohledovému orgánu. Dále se to týká také Evropského dozorového orgánu v dvoupilířové struktuře ehm, práce komise byla doplňována také obdobnou prací orgánů v eh, pilíři EFTA ale když eh, se předpokládá fungování nezávislých hospodářských subjektů, tak státy EFTA mají eh, jiný pohled na nově vzniklou agenturu. Proto probíhají i nadále jednání mm, co se týče pravomocí eh, uvalovat pokuty například. Dále jste zmínili problematiku Andory Monaka a San Marína. V listopadu loňského roku komise eh, víte, eh, přijala sdělení k těmto třem eh, sousedícím státům a umožňujícím jejich participaci v různých stupních. V prosinci loňského roku rada žádala analyzovat dvě varianty. Za prvé participace těchto malých států v EHP a za druhé vyjednávání ještě jedné další rámcové asociační dohody, která by jim dávala přístup na eh, vnitřní trh, horizontální politiky a také k dalším mechanismům, podobně jak funguje mechanismus evropského hospodářského prostoru. My tedy analyzujeme jednotlivé varianty a eh, budeme vám hlásit Eh, zprávu o pokroku, včetně doporučení pro další kroky. Možný dopad participace Andory, Monaka a San Marina v jednotném trhu je analyzován, ale vzhledem k malé rozloze a malému počtu obyvatel těchto států bude zásadní rozdíl minimální. Hovoříme zhruba o 150 tisících obyvatel. Společná pravidla vymáhání jsou však nezbytná pro právní jistotu pro občany EU a také hospodářské subjekty. A nyní se dostávám ke Švýcarsku. Tam existuje dobře fungující struktura EHP. EU se domnívá, že účast Švýcarska v EHP by představovala nejjednodušší řešení současných problémů, s nimiž se setkáváme mezi Švýcarskem a EU. Zavedení jednotného trhu, které by zahrnulo Švýcarsko, by prospělo pro spotřebitelům v EU, ale také ve Švýcarsku efektivněji by eh, bylo možné nabízet produkty, byl by větší výběr, ale v současné době respektujeme eh, přání Švýcaru nebýt součástí HP. Ale toto rozdělení i nadále představuje problém s vymáháním pravidel jednotného trhu. Tyto problémy se řešily, pokud by se Švýcarsko rozhodlo vstoupit do EHP. Jinak bude komise hledat řešení v institucionálním rámci a je připraveno vést vyjednávání se Švýcarskem na toto téma v zajištění maximální transparentnosti a právní jistoty pro spotřebitele a také hospodářské subjekty. Doufám, že vám tyto odpovědi stačí. Děkuji. Děkuji, panu paní komisařce. Nyní má slovo kolega Andras Šváb za skupinu EPP. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Hodina již, doba již pokročila, máme poněkud pozdní hodinu a navzory tomu jsem velice rád, že jste takto jasně e, odpověděla na otázku výboru pro vnitřní trh ty malé země, o které jste tady hovořila tuto otázku, eh, dopodrobně rozebere kolegyně Sanchez Smith, takže já se budu hovořit, eh, tady hovořit pouze o Švýcarsko, o kterém jste hovořila na konci, paní komisařko. Pan kolega Koferaty poukázal na to, že v rámci vyjednávání, které vede Evropská komise s Švýcarskem již velmi dlouhou dobu, jakožto my, jakožto poslanci, máme obzvláštní zájem na tom, abychom byli informováni o tom, jak tato vyjednávání probíhají. Vy jste právě hovořil o tom, že eh, chcete, aby byl institucionální rámec pro dohodu eh, a že na ně chcete pracovat i bez účasti Švýcarska. Já bych se chtěla zeptat eh, v tomto kontextu, zda souhlasíte se mnou, že byly literární dohody v oblasti práva hospodářské soutěže, podstatě jak si obchází ten požadavek komise, že další bilaterální dohody můžou být, že pokud Švýcarsko bude souhlasit s touto, která se týká hospodářské soutěže. A rád bych eh, od vás se dozvěděl, jak to vypadá u dohody, která se týká energetiky. Za skutečně komise trvá na tom, že dohoda o energetice se Švýcarskem může být uzavřena pouze v případě, kdy budeme mít současně institucionální rámec, o kterém jste právě hovořila, a pokud tedy švýcarská strana ho bude akceptovat. E, jde tedy o to, zda budeme mít nějakou, nějakou právní instituci, která bude řešit spory a tuto instituci tedy budou muset akceptovat e, e, jak švýcarská strana, tak evropská strana. Zde tedy mě velmi zajímá váš názor. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu Švábovi. A nyní má slovo pan Ertuk. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, Myslím si, že jak Evropský hospodářský prostor, tak 120 bilaterálních dohod, které jsme uzavřeli se Švýcarskem, ukazují, jaký význam Evropská unie má na země, které do ní nepatří. Nicméně jsou tu i příklady, které ukazují, že státy musí brát ohled na postoje svých obyvatel. Ku příkladu Irsko nebo Norsko můžeme vzít jako příklad. Víme, že se tyto země pokoušely, ku příkladu Norsko dvakrát, eh, přistoupit eh, k Evropské unii, ale eh, jejich občané byli proti. To znamená, že vzhledem eh, k lepší ekonomické situaci v těchto zemích eh, zájem občanů není. Nicméně, pokud jde ku příkladu eh, Lichtensteinsko, tak Členství v Evropském hospodářském prostoru by mohlo být výhodné a pokud jde o ty tři mikrostáty, tak i tady eh, zaznamenáme váme dynamický vývoj. To znamená, že bych se rád zeptal eh, paní komisařky na jednu věc. Vy jste zmínila těch pět možností, to znamená, že brzy tomu bude i, i tady tak, že budeme schopni nalézat individuální řešení pro tři mikrostáty. Eh, chtěla jsem se tady zeptat, jak to s tím konkrétně vypadá. Děkuji. Děkuji a nyní e, má slovo pan e, Bělan. Založenia svobody přemýšlení se osob oraz svobodného. E, vážení kolegové, svoboda pohybu a svoboda pohybu zboží a služeb a kapitálu, to má zásadní význam. Rozšiřuje to také Evropské aky na další státy státy mimo EU. Tyto státy také e, uplatnily e, řadu předpisů EU na, zaměřených na ochranu spotřebitele a prestiž EU by celé jistě ještě vzrostla, pokud by vstoupilo také Švýcarsko. Hmm, stejně tak mikrostáty Anderson, San Marino, Monaco a také jejich vazba na Brusel by znamenala rozšíření e, rodiny evropských států a já jsem pro rozšíření struktur trhu, eh, zvláště pokud jde o toky zboží. Mm, projekt, který koordinuje Norsko, je dobrým příkladem tohoto úsilí. Jde o projekt, který zjednodušení zadávání veřejných zakázek, které by zahrnulo také země EHP. Já se domnívám, že rozšířit by se tento prostor měl také o Turecko, protože Turecko již eh, má dlouho podepsanou asociační dohodu a stále nemá dostatečný přístup na trh. Takový přístup by jistě posílil hospodářský rozvoj a myslím si, že bychom měli v této souvislosti přeskoumat dohody EHP a napravit je. Děkuji, paní Sanchez Smith. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Již řadu let Evropský parlament Ehm, se eh, nevěnoval ehm, osudu malých států a jejich eh, připojení se k hospodářskému prostoru Andora, San Marino, Lichtensteinsko a eh, proto jsem velmi ráda, že o tom nyní diskutujeme. Již více než deset let se diskutovalo na vysoké úrovni o tom, jak přiblížit tyto státy EU, ale často se diskutovalo především o rozpočtových a finančních otázkách. Tyto drobné státy se maximálně snaží a snažili harmonizovat svou legislativu legislativu a integrovat ehm, právní předpisy EU. I přes malý počet obyvatel eh, tyto státy eh, nesmí být odpomenuty v naší politice, eh, protože mají tradiční dobrou a pravidelnou spolupráci. Konkrétně stát Andora pro Francii velmi důležitý, také pro Pyrenejskou oblast. Občané těchto mikrostátů eh, jsou ochotni eh, by eh, spolupracovat, měli by mít možnost se běžně usazovat sem, ale přesto nemohou zatím vyvážet své produkty a služby zcela volně. Je to velká škoda. Dokonce ani program Erasmus občany těchto států nevítá, ačkoliv je, zahrnuje i státy mimo Evropu. A domnívám se, že právě zúžení vztahu s těmito státy by bylo zásadně eh, pozitivní. Také eh, komise se účastnila eh, posouvání těchto vyjednávání kupředu a myslím si, že bychom měli posílit účast těchto mikrostátů na EHP a to co nejdříve rozhodně je zásadní vyvážená spolupráce, otevřená, která by prospěla všem zúčastněným. Pan Sanchez, kolik Liberacký. Děkuji, pan kolega Liberacký. Děkuji bardzo, paní předsedající. Chtěbym... Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval paní komisařce Malstromové za její odpovědi, protože právě Tyto odpovědi ukazují, že eh, tu máme platnou smlouvu, kterou musíme analyzovat, prověřit, to za prvé, a za druhé eh, nyní podstupujeme určitá rizika eh, ve vztahu s těmito zeměmi, pokud, je, pokud jde o zásadu reciprocity. Na jedné straně tedy potřebujeme určité, e, určitou přiměřenost, na druhou stranu e, je to mnoho milionů evropských občanů a na druhé straně pouze tři e, mikrostáty. To znamená, že to musíme vzít v potaz. Pokud chceme mít přístup na trhy těchto zemí, musíme prověřit, co to bude znamenat pro jejich vstup na eh, náš trh. Samozřejmě, že to nebude znamenat nové oceárny nebo a to automobilový průmysl, ale myslím spíše na banky a eh, finanč, jiný, jiné finanční instituce. Tyto země by tedy chtěly vstoupit do evropského hospodářského prostoru. Děkuji. Nyní pan Handlík. Šanovní pánstvo, rynek wewnętrzny daje państwom członkowskim, a tym se Jednotný trh dává výhody členským státům a jejich občanům. Představuje velké výhody svoboda pohybu, svoboda hledat zaměstnání, svoboda vzdělávat se v kterémkoliv členském státě Evropské unie. To usnadňuje eh, například pracovní uplatnění a zároveň to posiluje eh, podnikání společností, takže tyto Eh, se pak mohou rozšiřovat ve svém působení nad rámec jednotlivého státu a také to podporuje vytváření pracovních míst, což je velmi důležité. Větší, větší trh pro Evropu znamená také větší příležitosti pro hospodářský rozvoj. Právě proto si myslím, že bychom měli posilovat vztahy s těmi zeměmi, které právě takto chtějí postupovat Andorra, San Marino a Monaco. Je to důležité pro zmíněné státy a rozšíření eh, této oblasti spolupráce by bylo pozitivní také pro nás, protože by to zlepšilo stav jednotného trhu. Právě proto je velmi důležité pro nás všechny, abychom připravili optimální cestu pro integraci těchto států do Evropské unie. EHP představuje jednu z takových příležitostí pro užší spolupráci se zmíněnými státy, nicméně podmínky spolupráce by se měly zlepšit Především by měly lépe zajišťovat vymáhání právních předpisů EU. Také si kladu otázku, které aspekty si žádají prioritní vylepšení. Jak zmínila komise, je to především vymáhání pravidel jednotného trhu, protože v současné době, když se stát připojí k EHP, tak ustanovení o jednotném trhu se stanou součástí jeho právních předpisů. Vymáhání má tedy zásadní význam. Děkuji. Vice President Karas. Děkuji, mi se Karas. Dámy und Herren. Děkuji, dámy a pánové. Nejdříve bych eh, tady paní předsedkyně rád poblahopřál k narozeninám, kterou, které měla. A jednak bych se chtěl věnovat našemu tématu, tedy budoucnosti cílem dohody o HAP, což je zakotveno v článku 1 dohody, je stávající a vyvážené posílení hospodářských a ekonomických vztahů mezi smluvními stranami, tak, aby vznikl homogenní evropský hospodářský prostor nejenom pouze pro čtyři svobody na evropském vnitřním trhu, ale také v těch takzvaných doprovodných oblastech máme horizontální ustanovení pro spolupráci. To je z našeho pohledu důležité a nutné, protože jsme již dávno pochopili, že v oblasti výzkumu a technologického vývoje, v oblasti všeobecného a profesního vzdělávání, zaměstnání mladých, energetiky, podnikatelství a tak dále, že se nám podaří pokročit pouze společně. A proto říkám, musíme nějakým způsobem nově nakoncipovat EHP. Musíme si rozmyslet, co vše patří k posílení evropského hospodářského prostoru. A vnitřní trh a euro jsou hlavními hlacími motory blahobytu uvnitř EU. A pak e, zde vedle ve vedlejší budově je Rada Evropy a vždy, když hovoříme o budoucnosti, tak si myslím, nemůžeme tady mít žádný, žádný vstup do EU, aniž by ta země nebyla členem Rady Evropy, aniž by byla členem EHP. Potřebujeme méně bilaterální hotov, protože ten hospodářský rámec tady máme, je to jakýsi předstupeň eh, eh, vyjednávání o Eh, přístupu a Rada Evropa musí mít takovým předstupněm eh, předložení žádosti o vstup. Tak to bychom měli uvažovat. To by nám ušetřilo celou řadu problémů a tak to bychom mohli skutečně utvářet budoucnost evropského hospodářského postaru. Děkuji kolegovi Kalersovi a poslední řečníci je kolegyně Bastos. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, paní komisařsko, kolegové. Již 21 let je tomu, kdy byla podepsána dohoda o EHP. Tato dohoda umožnila, aby vnitřní trh se rozšířil na veškeré země EFTY, tedy ne na veškeré, ale na Island a Norsko a třetí země. Tímto jsme posílili ekonomické vztahy mezi zeměmi, protože jsme vytvořili zónu, kde máme totální svobodu pohybu, která se zakládá na základních eh, čtyři svobodách vnitřního trhu. Eh, tento evropský hospodářský sektor byl velmi úspěšný. Já pouze připojuji například v roce 2017 hodnota obchodních transakcí byla 650 miliard eur, a to tedy říkám proto, eh, že chci připomenout, že to ještě není ten náš, pro EHP není úplně plně realizován a nyní po dvou dekádách tři mikrostáty projevily vůli, že by rádi posílili své vztahy s Evropskou unii. A, takže si myslím, že pokud toto takto se povede, tak to posílí ekonomickou sílu veškerých účastníků EHP. Bude to pozitivní pro ekonomický růst a pro vytváření pracovních míst, které Evropa tak potřebuje. Doufáme, že e, se to takto realizuje, protože studie, která byla realizována, toto takto předpovídá. Evropská unie musí hodnotit, jedna rozhodovat. Musí eh, podívat se na to, jak funguje EHP a dohoda, která ho vytvořila, musí jednat, protože musí odstraňovat nedostatky a musí dále vytvářet podmínky pro to, aby mohla optimalizovat podmínky na vnitřním trhu a rozhodovat. Musí koherentně a odhodlaně eh, rozhodovat, a jak tedy posílí vztahy s Andorou a s Marínem. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pokračujeme v každý a dám slovo nejprve kolegovi Plenkovičovi. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Htio bih kazati da evo dolazeći iz Hrvatske i mi našim članstvom koje se... Děkuji vám a nyní vzhledem k tomu, že jsem z Chorvatska, tak chci podotknout, že náš vstup do EU znamenalo, že jsme rozšířili Evropský hospodářský prostor a jsme velmi rádi, že jsme se mohli do tohoto prostoru připojit, ale je to srovnatelné s EFTou. Musíme postupně rozšiřovat jednotný trh Evropské unie a nemyslím si, že další eh, státy přistupující do EHP by nás působily nějaké zásadní problémy. Některé státy musí splnit samozřejmě určitá kritérie. Eh, souhlasím s analýzou paní komisařky. Eh, e, existují právě zmíněné cesty k posílení spolupráce v EHP a Zvláště oceňuji preferovanou variantu, tak jak zmínila paní komisařka, o posílení této spolupráce. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jakožto předseda delegace odpovídající za EHP, chci vyjádřit poděkování výboru pro vnitřní trh za položení toho, této důležité otázky. Se domnívám, že Takový přeskum musí brát v úvahu vývoj jednotného trhu, především transpozici, provádění a monitorování právních předpisů jednotného trhu. Víme, že uběhlo 20 let a žijeme v jiném světě. Ehm, co se týče Andory, Monaka a San Marino, tak proběhla výměna názoru s jejich velvyslanci a chápu to tak, že diskuse s těmito státy i nadále probíhají a rámce, e, rámec EHP je pro ně velmi důležitý. Jsem také rád, že slyším, že komise připravila sdělení. Těším se na zprávu o Švýcarsku. Probíhá vynikající dialog s ESVČ a zdá se mi, že ESVČ, e Rada a parlament obecně souhlasí na hlavních zásadách měl by vzniknout meziparlamentní pilíř, který umožní také našemu parlamentu pozitivně k celé věci přispět. Děkuji, pane kolego Kalahere. A poslední kolega Malevič. Zahvaljujem predsjedavajuća. Evropský ekonomský prostor... Děkuji. Paní předsedkyně, Již od vytvoření Evropského hospodářského prostoru v roce 1994 až do dneška došlo k celé řadě pozitivních výsledků k velkým změnám během posledních 20 let. Počet členů EHP se také značně navýšil od roku 1994. Nyní máme více než 6 tisíc legislativních aktů, máme systém, který je velmi flexibilní a to je důležité pro fungování vnitřního trhu a také pro základní svobody. Ovšem, je třeba se podívat na to, jakým způsobem můžeme čelit výzvám, které zde vyvstaly v důsledku krize. Podívat se na to, jak například změnit institucionální mechanismy, stávající pravidla, tak aby jsme lepším způsobem využili evropský rozpočet, abychom snížili chudobu a nastartovali ekonomiku. Děkuji, paní komisařka. Děkuji, byl to velmi náročný den. V každém případě vám děkuji za tuto diskuzi a budu se snažit odpovědět na některé dotazy. Pokud jde o Švýcarsko, abychom mohli ukončit jednání o energii, musíme Eh, tedy eh, nejprve jednat o institucionálním rámci. Eh, to je do, potřeba dokončit dříve, než bude uzavřena jakákoliv dohoda. A ta jednání o institucionálním rámci samozřejmě mají umožnit Švýcarsko, aby se účastnilo vnitřního trhu. Pokud jde o Monako, San Marino a Andoru, samozřejmě, že pozvažujeme různé možnosti v této zprávě, kterou zveřejníme za několik měsíců a o které s vámi budeme diskutovat diskutovat. Z právního hlediska je to tak, že eh, pokud se máte stát členem EHP, tak je to buď na základě členství v EU nebo na základě v FT eh, členství v EFTě a žádná z těchto zemí zatím o členství v EFTě nepožádala. To znamená, že pravděpodobně bude muset, budeme muset najít jiné řešení, tak abychom eh, tedy uspokojili jejich eh, představy. Paní Sanchez Smith, eh, nevím, jestli tu ještě je, my si samozřejmě velmi ceníme eh, role mikrostátů pro regionální politiku a místní rozvoj. Snažíme se nabídnout řešení eh, pro obavy, které jste zmínila. A konečně ještě prosazování evropské legislativy. To samozřejmě eh, má eh, velký význam pro jakoukoliv účast na vnitřním trhu. Jak je význam těchto mikrostátů analyzován v Eh, v té zprávě, to zjistíte, až ta zpráva bude zveřejněna, určitě zjistíte i další informace, které eh, se toho týkají a eh, určitě sem přijde i paní vysoká představitelka Malst, Eštonová bude s vámi o tom diskutovat. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, za vedení této i všech dalších eh, diskuzí eh, během dnešního odpoledne. Děkujeme paní komisařko za tuto rozpravu. Děkujeme i vám, vážení poslanci. Další zasedání začne zítra v půl deváté ráno a já vám všem přeji příjemný konec dne, příjemný večer.